dnech eh, podpisy pro eh, referendum, které by bylo proti eh, privatizaci vodních zdrojů. A v naší zemi máme obrovskou podporu. Děkuji. Děkuji. Milí kolegové, právě jsem obdržel informaci o krátkém spoždění asi o 10 až 15 minut do příjezdu eh, viceprezidenta Joe Bidena. Můžeme tedy pokračovat ve vysvětlování hlasování, ale ještě předtím mám jedno oznámení. Rád bych velice přivítal naši eh, delegaci z Maroka. že v rámci meziparlamentních setkání uskutečňuje v těchto dnech delegace marockého parlamentu kterou vedou předseda sněmovny zastupitelů pan Abn al wahid Rádi a předseda sněmovny poradců pan muhammad šajch bijadullláh pracovní návštěvu evropského parlamentu jejímž cílem je ustavující schůze smíšeného parlamentního výboru eu maroko. velmi srdečně vítám všechny členy této delegace. spolupředsedy tohoto prvního smíšeného orgánu našeho shromáždění a jedné ze zemí magrebu jsou paní mubaraka Bouajda, předsedkyně výboru pro zahraniční věci národní obranu a islámské otázky sněmovny reprezentantů a pan panzeri poslanec evropského parlamentu. evropský parlament s potěšením konstatuje že vztahy mezi evropskou unií a marokem jsou vynikající a jejich projevem je přijetí společného dokumentu přidělujícího maroku rozšířený status. tento nový rámec pro dialog ještě více posílí vztahy s delegací evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi maghrebu a umožní prohloubit jednání mezi evropskou unií a marokem v otázkách společného zájmu doufám a věřím že setkání která se uskutečnila v evropském parlamentu byla plodná a umožní aktivně přispět ke sblížení mezi oběma parlamenty. nyní přistoupíme k dalšímu bodu vysvětlování hlasování a to je zákaz používání důlních technologií využívajících kyanidy. Na, na mé listině řečníků mám pana Mesároše. So, jste Mesároš. Pane Mesároši, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vás požádat, aby byl rozšířen zákaz použití kyanidu v